Um, Vážení kolegové, budeme pokračovat v diskusi. Toto je zpráva o přístupu k informacím, o eh, přístupu daňových orgánů k informacím pro boj eh, proti praní špinavých peněz. A eh, vítáme pana komisaře a dáváme